Buongiorno tutti e a tutte. Krásný dobrý den vám všem, milé kolegyně, milí kolegové. Máme tady hlas přihlášku pana Karno. Máte slovo, prosím. Pane předsedo, loni v červenci Prosím vás, poslechněte si pana Karema. Proceda. Prosím, pokračujte, pane Karime. Mike's not on. Mr. President, thank you. Děkuji, pane předsedo. Loni v červenci loni můj dům v Británii obklopil dav lidí, který byl odhodlaný dopustit se násilí. Moje žena a moje dítě byli bez sebe strachem, báli se o svou bezpečnost. Nyní bylo odsouzeno 12 osob za tyto přestupky, za tyto trestné činy a já děkuji odstupujícímu předsedovi Buskovi za to, že odsoudil tento incident, když byl ve funkci a děkuji kolegovi Puskartovi za podporu. Děkuji také za podporu převážné většiny poslanců v této sněmovně. Děkuji Lankašerské policii za to, že chránila mou rodinu, což mi umožnilo pokračovat v plnění svých povinností jako poslanec parlamentu. A děkuji také prokuratoře, která dosáhla toho, že spravedlnosti bylo činěno za dost. Do dneška nedokážu své devítileté dceři odpovědět, když se mě ptá, proč k tomu došlo. Nicméně v této sněmovně sedí jeden europoslanec, který těmto rasistům nabídl veškerou pomoc, jakou mohl. Buďte si jistí jednou věcí. My se neskloníme tváří v tvář vašim snahám. Vy a vám podobní nás nikdy nerozdělí. My budeme jednotní a postavíme se vám. A dnes mluvím nejenom za tuto sněmovnu, ale za každého občana z mé země a Evropy, který uvažuje rozumně. Děkuji. Děkuji. Prego. Man... Ano, děkuji, pane Karime. Ano? Prego, parli per cortes... Prosím, mluvte. jaká zaistniała na Ukrajině. Chodzi o situaci... Situace na Ukrajině. Já bych rád něco řekl o situaci na Ukrajině. Jedná se o situaci bývalé ministerské předsedkyně Timošenkové. A jedná se o navržený bojkot eh, šampionátu 2012. Já bych byl rád, kdyby se o tom mluvilo na příštím zasedání ve Štrasburku, až budeme projednávat usnesení o situaci v oblasti lidských práv na Ukrajině ale byl bych také rád, abyste odmítli ten bojkot jako jakýsi krok, když chceme podpořit demokracii a lidská práva na Ukrajině. Každý, včetně opozice na Ukrajině, chce, aby to mistrovství proběhlo. Já myslím, že to je vysoce aktuální téma a je to naprosto nezbytné. Tento fotbalový míč je symbolem naší podpory a my bychom chtěli, aby byl předán jako symbol naší podpory paní Timošenkové. Ano, já umím taky hrát fotbal. Bene. Dobře, vážení kolegové. Čeká nás dlouhé hlasování. Já bych rád vyjádřil solidaritu za celý parlament, solidaritu s panem Karimem. Svým jménem a jménem předsedy Šulce. Písemná prohlášení, která přeložil pan Abartini a ostatní,